La seduta è ripresa. Obnovujeme zasedání. Dovolte mi vám sdělit výsledky hlasování, které jsou následující. Závěrečné hlasování strategie pro osoby s postižením 2020 bylo schváleno. Dále nařízení odpovědi na COVID-19 eh, schváleno podvýbor pro daňové otázky schváleno, zvláštní výbor o poražení rakoviny schváleno, zvláštní výbor pro eh, cizí zásahy eh, schváleno, zvláštní výbor pro umělou inteligenci schváleno. A dále usnesení na téma české republiky, odstavec 11 schválen, odstavec 14, první část, druhá část schváleno, 20 schváleno, odstavec 21 schváleno, odstavec 45 ve třech částech, první část schválena, druhá část rovněž schválena, třetí část schválena. 49 schváleno, recital A, dvě části, první část schváleno, druhá část schváleno. Dále zpráva o západním Balkánu, pozměňovací návrh 32, zamítnuto 33, zamítnuto 34, zamítnuto 35, zamítnuto, pozměňovací návrh 9 schváleno, pozměňovací návrh 10 schváleno, odstavec 1 původního znění S schváleno, 36 zamítnuto, odstavec 1 T schváleno, pozměňovací návrh 11 schváleno, 12 schváleno, pozměňovací návrh 13 schváleno, Návrh 37 se zamítá. Dále odstavec 1, tři části, první část eh, schválena, druhá část schválena, třetí část schváleno, AQ, pozměňovací návrh 14 schváleno, 38 zamítnuto, 39 zamítnuto, 15 schváleno, 40 zamítnuto, pozněcí návrh 16 schváleno, návrh 41 zamítnuto, 17 dvě části, první část schválena, druhá část zamítnuta. Pozněcí návrh 42 schváleno, návrh 18 schváleno, 19 schváleno, návrh 20 schváleno, návrh 21 schváleno, návrh 22 schváleno, návrh 23 schváleno, 24 schváleno, Citace 1 schváleno, 2 schváleno, 3 schváleno, 4 schváleno, 25 zamítnuto, 26 zamítnuto, 27 zamítnuto, 5 schváleno. Recitál je schváleno, 28 schváleno, 6 schváleno, 7 schváleno, 8 schváleno, 29 zamítnuto, 30 se zamítá a 31 se rovněž zamítá. Pozměňovací návrh 10 schváleno, 5 se zamítá, 1 se zamítá, 11 se zamítá, 6 se zamítá, odstavec 15 je části první část schválena, druhá část schválena. 7 zamítnuto, odstavec 17 původně textu schváleno, pozměňovací návrh 2 zamítá se, 3 zamítá se, odstavec 24 první část schválena, druhá část schválena, 26 první části 1 schválena, 2 schválena,